kon, výbor eh, v hospodářské měnové záležitosti eh, eh, předložil opravované, opravené texty přijaté parlamentem podle článku 231 a 4. Budou tyto považovány za schválené, pokud nebude podán příslušný protest. Ten text naleznete v zápisu z tohoto zasedání. Další bod eh, na pořadu jednání je prohlášení eh, kandidáta na úřad předsedy komise.